Dámy a pánové, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání. Zápis včerejší schůze vám byl rozdán. Máte nějaké připomínky? Pokud ne, pak tento zápis je pokládán za schválený. První bod máme společnou rozpravu, týká se